Um, dear colleagues. Milí kolegové, dobrý večer. Je mi ctí, že mohu otevřít, zahájit toto společné jednání. Tlumočníci jsou již 28. den ve stávce z důvodu jednostraného nastolení nových pracovních podmínek ze strany vedení. Za účelem vyřešení pracovně právního konfliktu tlumočníci vyžadují politickou mediaci při vyjednávání a to za účasti zástupců tlumočníků. Z toho důvodu vám s politováním oznamujeme, že tlumočení dnes bude ukončeno přesně podle plánovaného harmonogramu ve 22.15. Děkujeme za pozornost. Je pro mě ctí, že tady mohu být Eh, na tomto jednání a že mu mohu také předsedat. Poprosil bych vás, abychom schválili dnešní pořad eh, jednání a tak bych vás poprosil o schválení zápisu ze, schůzí 23, ze schůze 23. listopadu 2017. Nikdo nemá žádné výhrady. Co se týče bodu 3 sdělení předsedy, nejsou žádná sdělení tak se ptám svých předsedů, zdali chtějí k tomu něco říci. Já mám velkou radost z této formy spolupráce mezi našimi eh, výbory. Pokud vzpomínám, tak to vždy eh, probíhalo skvěle a myslím, že teď můžeme přímo předat slovo panu komisaři Kajtenenovi, který nám předloží, no, popíše svůj návrh eh, pro Invest EU, tedy investiční fond pro Evropskou unii. Pane komisaři, máte slovo. Dámy a pánové, vážení předsedové, děkuji mnohokrát za pozvání na váš společný výbor. Je to jako kdyby to bylo opravdu nedávno, kdy jsme jednali o EFSI, byli jsme tady přibližně ve stejné sestavě. Uh, i když samozřejmě není naší povinností vybírat zpravodaje, tak eh, jsem si jistý, že tady v tomto, stol, v tomto sále je dostatečné know-how, které je potřebné pro tuto rozpravu. Když jsme se tedy eh, ujali našeho úkolu v roce 2014, Eh, tak vlastně samozřejmě to saldo nebylo vyšší jak 1,5%, protože to bylo krátce po hospodářské krizi. To znamená, jsme museli jsme najít nějakou společnou reakci. A jsem velmi rád, že já jsem opravdu velmi bojoval za tento fond pro strategické investice. Byl jsem jedním z těch, kteří za něj bodovali nejvíce. Vy jste samozřejmě následovali a doprovázeli eh, vývoj a zrození tohoto fondu s námi, ale dovolte mi, abych zde zmínil některé opravdu skvělé cíle. Více jak 640 malých a středních podniků má lepší přístup k financím díky tomuto fondu. Více jak 50 milionů domácností v tuto chvíli už mají vysokorychlostní internet. 30 tisíc megawatů energetické energie je v tuto chvíli generováno a 95 z této energie pochází z obnovitelných zdrojů energie a více jak 17 milionů lidí bude si moci užívat lepší eh, pitné vody než v minulosti. Toto jsou čísla, která jsou důkazem toho, že EFSI velmi dobře funguje. V dnešní době investiční podmínky v Evropě se zlepšily. Také existují dobré nové reformy, které podporují a posilují jednotný hospodářský trh. Také celkově je ta hospodářská situace náklonější. Ale to samozřejmě nestačí. Nes, stačí eh, na kompenzaci těch eh, chybějících investic. Eh, samozřejmě máme tady oběhové hospodářství, digitalizaci, inovace, sociální infrastrukturu, to všechno musí být financováno. A samozřejmě se musíme lépe vybavit ještě na tu budoucí cestu a z toho důvodu Evropská komise vlastně vychází z, z jednotného multipolitického investičního nástroje. To znamená, že budeme vycházet z EFSI. To znamená, investiční fond bude mobilizovat veřejno soukromé prostředky a hovoříme tady o 30 miliardách euro, které budou stát za novými implementovanými projekty. Mělo by to tedy vést k 650 miliardám euro nových investic. Ale o co mi jde dnes hlavně? Jde o to, že tady existují tři hlavní důvody. Invest EU je zásadním zjednodušením pro současný víceletý finanční rámec. Ve chvíli, kdybychom tedy dostali tu dostatečnou podporu. Ve chvíli, kdy tedy dnes máme 13 finančních nástrojů, tak vlastně, kdyby se nám podařilo to všechno bylo spojené do jednoho multi nástroje, stejně jako do jednoho vlastně multi kontaktního místa, tak aby to jistě podpořilo naši investiční schopnost. Ono to zabrání roztříštěnosti, roztříštěnosti a samozřejmě to bude i jednodušší pro příjemce investic. A vlastně by nám to mohlo pomoci i z rozpočtového hlediska. To znamená, pokud bychom byli schopní toto všechno sjednotit, tak bychom mohli také vygenerovat o 15 více investic. To znamená, že jde o to eh, reagovat na novodobé trendy, například Connecting Europe Facility eh, anebo eh, Horizont 2020. To jsou všechno věci, které je třeba skloubit, propojit. Jde o to, aby necházelo ke zdvojování ve, v, v, v jakýchkoliv oblastech, ať už jde tedy o reporting nebo o jiné oblasti. Invest EU samozřejmě bude vycházet z jasných politik. To znamená, to samozřejmě odráží i ten nový investiční, toho nového investičního ducha. Hlavním účelem EFSI je samozřejmě nějakým způsobem reagovat na ty současné investiční potřeby. Invest EU se více zaměří na dosahování těch nových ambiciozních politik. A to se samozřejmě bude také odrážet v jeho struktuře. To znamená, budeme mít čtyři politické oblasti. Udržitelná infrastruktura, výzkum a inovace, digitalizace a za třetí malé a střední podniky a sociální Eh, investice. Invest EU otevírá také možnosti pro členské státy v podstatě zaměřit se na specifické politické oblasti. A specificky to znamená, že členské státy mohou dobrovolně eh, přispět až 5%. Samozřejmě členské státy z toho budou mít samozřejmě také prospěch. Za třetí, Eh, nebo třetí aspekt, který jsem chtěl zmínit, je to, že Invest EU samozřejmě bude vycházet ze vše, z celého know-how a expertiz, které v tuto chvíli máme. To znamená, bude se snažit samozřejmě násobit již ty současné, eh, současně používané investice. To znamená, že banka by měla v podstatě eh, se postarat také o zprávu financí z tohoto rámce. Ale samozřejmě jde o to zaangažovat také další aktéry EPRD, Eh, Rada Evropské banky a také další Evropské banky. Takže jaká je tady zatím myšlenka? Samozřejmě jde o to posílit skupinu Evropské investiční banky a také posílit další aktéry tak, abychom se dosáhli nebo abychom byli schopni pokrývat i menší projekty. To samozřejmě povede k vzniku také nových finančních produktů na různých úrovních. A teď mi dovolte, abych hovořil o těch třech eh, podobnostech mezi EFSI a Investe EU. Například spolehání se v podstatě na expertíze zaangažovaných eh, aktérů. To znamená, že promotéři se v podstatě hned eh, spojí se svými spolupracovníky a bude se zkoumat soulad jejich spolupráce. Tým odborníků bude se samozřejmě zabývat také rozsahem působnosti jednotlivých eh, projektů. Kromě toho také budou existovat nezávislé rady nebo výbory, jejich členové budou nezávislí odborníci. To znamená, že se toho všeho samozřejmě bude intenzivně účastnit také soukromý eh, sektor. Zároveň samozřejmě tady FC 2.0 bude fungovat zcela jasně nastavená zodpovědnost eh, rozdělená nebo přidělená různým aktérům. Eh, třetí podobnost samozřejmě chceme, aby, eh, aby tady i nadále fungoval hub. To znamená, hub bude nahrazovat 15 poradenských míst a hub bude to jediné kontaktní místo vlastně pro všechny ty požadavky týkající se žádostí o podporu. Samozřejmě, že tady se budeme snažit propojovat opravdu všechny z, eh, zúčastněné aktéry tak, eh, aby to vedlo k eh, nejlepším synergiím. Milé poslankyně, milí poslanci, takže zdůrazním tady pár věcí. Invest EU staví na síle investičních plánů Evropské unie a také staví na síle naší spolupráce na úrovni institucionální. Samozřejmě, že jde o to, aby to byl opravdu také nástroj šitý na míru jednotlivým projektům, který se bude držet našich priorit. Invest EU poskytne jednotný nástroj s jednotnými pravidly, bez jakékoliv eh, roztříšenosti a bude to nástroj, který bude zabraňovat zdvojování. To znamená, že jde o to, aby skupina EIB byla posílena, aby všichni naši partneři a další zúčastněné strany byly co nejsilnější. Takže, dámy a pánové, to je přesně to, co jsem vám chtěl říci, takže nejdříve, co se týče Invest EU, tak tady doufám, že i nadále budeme co nejlépe spolupracovat protože my víme už, že je to nástroj, který bude poskytovat velmi dobré výsledky. Děkuji. Děkuji vám, pane místopředsedo, za prezentaci tohoto návrhu, který by měl znásobit prostředky, které jsou k dispozici a zjednodušit příslušné postupy. A teď eh, můžeme přistoupit eh, k tomu, že dáme slovo spolu s pravodajům. Dáme pět minut každému. A pane místopředsedo, Hned po jejich eh, vystoupeních na to budete moci zareagovat a potom budou následovat eh, stínoví zpravodajové, který eh, bude mít k dispozici každý dvě minuty a pak zase, aby ta debata byla živější, tak budete moci v případě potřeby na to zareagovat. A nyní mi dejte slovo, abych dal slovo, nyní mi dovolte, abych dal slovo panu Fernandezovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji také za to, že máme příležitost mít tuto společnou schůzu, schůzi, která se již vyplatila v minulosti. Děkuji také za prezentaci místo předsedovi komise a doufám, že eh, tato práce bude eh, koronována úspěchem jak pro eh, občany, tak i pro celou ekonomiku. Neslyšel jsem tady zatím zmínku o slově adicionalita. FC a FC2 přitom se vyznačovali tím, že se trvalo na pojmu adicionalita. Pokud eh, toto kritérium eh, má být zachováno, tak mě zajímalo, jak to přesně bude vypadat s eh, úst komise nebo s úst místo předsedy komise, jestli tedy ano nebo ne v tomto případě bude uplatňována adicionalita. V případě, že se budou požadovat záruky, tak to povede k určité neflexibilitě, ale na druhou stranu to zase zajišťuje určitou předvídatelnost. Mě by zajímalo, jak komise se postará o to, aby nedošlo k tomu, že budou vybírány velké projekty, kde bude velký podíl těch záruk nebo kde, na kde se na to financování budou podívat eh, další finanční nástroje. Takže flexibilita ano, ale současně s tím je potřeba také předvídatelnost. Dále, a na tom jsme vždycky trvali, je potřeba, aby byla podporována územní soudržnost. Samozřejmě, že tento fond není fond věnovaný pro politiku soudržnosti, ale nesmí tomu odporovat. A Teď mám na mysli zeměpisné rozložení projektu, nebo i tematické rozložení. A zajímalo by mě, jak komise chce zajistit, aby došlo ke spravedlivému zeměpisnému rozložení projektu, aby to bylo správně vyváženo. Je to samozřejmě fond, který bude konkurovat jiným, bude centralizovaný, ale měl by také, doufejme, posílit eh, eh, to poradenství, které by mělo vést k dosažení toho cíle. Potom jde o eh, záruky a národní rozvojové finanční ústavy. Mě by zajímalo, která záruka se bude vztahovat na EIRB a která část té záruky se bude vztahovat na tyto národní Eh, finanční ústavy pro hospodářský rozvoj. A potom bych to chtěl plnit ještě jednou otázkou. Je tady řada členských států, které nemají tyto, eh, nebo tento typ finančních eh, institucí. A v některých zemích sice jsou, ale jsou příliš slabé. Takže z toho plyne moje otázka, jestli se s touto situací něco bude dít v FC 2 mohly i sousední státy využívat eh, ty záruky. Eh, bude to také nadále. Je možné tento fond Invest EU propojit eh, dalšími podobnými fondy, jako je například ten současný fond pro Afriku. pro udržitelný rozvoj. A vidím, že Evropský parlament měl pravdu, když říkal, že 40% eh, pro záruční fond je dostatečné tedy pro vytváření toho fondu. Ale jinou otázkou je to, že jste se rozhodli snížit ten multiplikační faktor, který dnes už představuje pouze 15 a jaké propojení tady bude se strukturálními fondy? Jednu věc vnímám pozitivně, a sice možnost, že Invest EU se bude využívat eh, v těch členských státech, které budou moci využívat 5 eh, ze své národní obálky což možná bude ten způsob, jak se vyhnout eh, tomu, že eh, v daném zemi nefungují tyto finanční instituce. Ale jak eh, tuto podporu, proč zrovna 5%? Samozřejmě, že to je na základě dobrovolnosti, ale proč to je 5%, proč to není 6 nebo 7%? Bylo by dobře zamyslet nad tím, jestli těch 5% je dostatečných. A samozřejmě, že také tím mám na mysli princip, že pokud těch 5% půjde do Invest EU, tak to bude pořád, to bude pořád prostředky členského státu, kdy ten zisk z toho půjde členskému státu a e, po dokončení se ty peníze opět vrátí členskému státu do rozpočtu. Těším se na velmi úzkou spolupráci a doufám, že ještě během tohoto volebního období, období schválíme Invest EU. Děkuji. A teď za výbor Econ Roberto Gualtieri. And thank you, Vice President Katainen. Děkuji, děkuji, pane místo předsedo Katajnené. A doufám, že budeme pokračovat ve dobré spolupráci. 23. Eh, eh, června FC eh, si připomnělo své třetí narozeniny. A když se podíváme, jak řekl pan Katajnen, na, ta, na ty zástupy proroků eh, zničení a pádu, tak eh, dnes musíme říct, že EFSI eh, byl skutečně úspěšný projekt, nebo je úspěšný projekt. Podařilo se generovat investice navíc, podařilo se podařilo se také zlepšit eh, situaci, zlepšit finance a tak dále, jak to konec, konec konců řekli José Manuel Fernández a Udo Bullman. My samozřejmě víme, že jestliže EFSI se podařilo mobilizovat eh, peníze navíc, my pořád ještě nemáme dostatečnou kapacitu, eh, kterou bychom potřebovali. A my se snažíme tady eh, také tu mezeru v investicích, to znamená ten nedostatek investic eh, prostě nahrazovat. Eh, máme pořád ještě nedostatek v oblasti infrastruktury a investic do infrastruktury Eh, ten problém spočívá nejenom v tom, že se chceme dostat nad předkrizovou úroveň, ale chceme také dosáhnout eh, nové kvality, tak jak to odpovídá novým potřebám, eh, globalizace a podobně, aby zmínil některou z těch, některé z těch výzev. Sociální záležitosti, významné Eh, výzvy v oblasti ochrany životního prostředí a tak dále. Znamená, že eh, nejde jenom o to, abychom eh, slavili úspěch EFSI, ale potřebujeme to zlepšovat, rozšiřovat, prohlubovat a tak dále. Proto také vítám návrh na zřízení nového fondu Invest EU. Tady je třeba posílit eh, investiční garanci, zapojit více partnerů a také posílit možnosti eh, kombinace finančních nástrojů a grantů a tak další. To jsou významné věci, které musíme řešit. A samozřejmě to, co jsme už eh, vykonali, změny zlepšení. Eh, to mimo jiné také žádal tento parlament a tento výbor. Takže já, jak říkám, vítám ten nový návrh fondu Invest EU a budeme se tím muset zabývat více dohloubky. Ovšem eh, budeme nadále eh, pokračovat v tom úsilí o vytvoření eh, společného jednotného rámce. Také je třeba usnadnit přístup pro eh, další příjemce. Je zde také možnost eh, posílit eh, sociální kohezi a tak dále. Otázka samozřejmě je, jak konkrétně bude fungovat tato nová dimenze v spojitosti s jinými nástroje. Já se totiž domnívám také, že eh, Invest EU bychom měli otevřít také jiným finančním nástrojům a tato myšlenka je pozitivní. A mě by eh, zajímalo, jestli by pan eh, místo předseda Katajnen mohl se vyjádřit k tomu, jestli, jak se někteří obávají, třeba to není tak trošku obcházení EIB a podobně. No závěrem bych řekl, že na první pohled tady, jak si můžeme rozlišovat mezi selháním trhu na evropské úrovni a na úrovni vnitrostátní, ovšem jsou to obě eh, stránky jedné mince. Pravda je, že eh, tady poskytujeme komisi více implementační flexibility. Ale pokud tomu tak je, je třeba zajistit, že zde musí být transparentnost. Ten, ten prvek transparentnosti je třeba posílit. Já si myslím, že toto vlastně je ta eh, rovnováha, ke které bychom měli zpět. Eh, A této filozofii tohoto projektu to skutečně podporuji a nemáme příliš mnoho času, takže musíme na tom pracovat skutečně rychle, abychom to zvládli do konce eh, volebního období. A teď, eh, pane místo předsedu, chcete odpovědět na to, co říkali pánové Gualtieri a Fernandez? Certainly. Um... Jistě. Eh, vážený pane předsedo, tak nejdříve k té adicionalitě. Eh, tady to de facto zůstává, jak to bylo za EFSI. Máme tady finanční nařízení, eh, které eh, brání nahrazování jinými veřejně dostupnými zdroje. a také projekty musí v prvé řadě být eh, v souladu s politickými cíly EU, dále tady musí být ten pákový multiplikační efekt, dále je třeba eh, maximalizovat investice a eh, nahrazovat selhání trhu. Velký rozdíl, hlavní rozdíl mezi FC a Invest EU je v tom, že EFSI pouze reagovalo na poptávku, zatímco Invest EU reaguje na poptávku a na politiku. Čili místo eh, kvantity a adicionality se eh, nyní soustředujeme na kvantitu, adicionalitu a kvalitu. To je skutečně eh, ten výraz toho, toho politického rozměru. A není to nějak malá změna. Komise navrhuje, aby bylo možné provádět určité transfery alokačních garancí mezi jednotlivými okny. V tom EFSI se stalo to, že poptávka po financování malých středních podniků byla větší, než se očekával, takže jsme tam provedli určitý transfer prostředků a e, řekli jsme, že až 15 toho stropu se může převádět mezi těmi jednotlivými kapitálami. E, dále to, že tady chceme otevřít ty garance, e, tak aby to nezáviselo pouze na EIB, abychom zajistili to, že se budou lépe řešit ty, řekněme, menší potřeby, tak budeme potřebovat regionální a národní promoční experty. Také e IRB e, také vstupuje na pole těch malých a středních podniků. No a de facto tady nejde o to, abychom zrušili monopol, což eh, samozřejmě je dobrý důvod o sobě, ale chceme také podpořit agilitu. To de facto tam, kde eh, proč to nedat prostě na tu úroveň, kde to může eh, fungovat lépe. Evropská, investi- Evropská investiční banka odvedla skvělou práci a bude v tom jistě pokračovat. Pokud se týče to národního okna ve výši 5%, tak eh, když eh, se zaměřujeme na to, kolik eh, těch kohezních fondů alokujeme, tak myslím, že to bude stačit a jak jsme říkali, eh, je to určeno, respektive rezervováno pro ty členské země, které, které to skutečně chtějí využít pro investice. Já eh, tady to multiplikaci zdrojů skutečně vítám. Jak konkrétně tady tato okna mohou být využívána? Já tady Mám jeden příklad z mé vlastní země, kde tedy vznikly jakési fondy pro sociální dopady spolu s EFSI, kde cílem je zajistit zaměstnání pro 500 imigrantů. A je tam účast tedy EFSI a veřejných zdrojů. Toto je něco, co se zas tak často nevidí a nedělá. A má to svůj morální rozměr. Pak tady máme další příklad, podporu ze strany EFSI, a to jsou zdravotní střediska, nemocnice a podobné investice. A samozřejmě, že právě toto je směr, na který bychom se měli zaměřovat. A možná ještě eh, eh, dalších pár bodů. Eh, věděli jste třeba to, že geografická rovnováha FC už je docela dobrá Eh, nejvíce peněz proudí do Řecka, poté Estonska, Bulharska, Portugalska, výjimkou je Finsko. Možná, že by tam těch peněz nemělo proudit tolik. Pak Španělsko, Lotyšsko, Litva a tak dále. Čili eh, je to sice fond, který odpovídá na poptávku, ale v podstatě eh, vidíme, jak ta poptávka je také složená. detaily pro všechna ta investiční okna. Eh, budou v těch investičních eh, orientačních pokynech. My to musíme tak v tomto duchu eh, debatovat. Evropský parlament samozřejmě a rada potom budou určovat, do kterých oblastí by ty peníze měly být hlavně směřovány. Děkuji a teď eh, dáme slovo jednotlivým stínovým zpravodajům, kteří eh, budou v pořadí politických, velikosti politických skupin. Každý bude mít dvě minuty a pan Kajtenen po vystoupení opouštění zpravodajů hned zareaguje a pan Garazbal jako první. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Mám pouze dvě minuty. Takže hned eh, přijdu asi k těm otázkám, i když ráda bych pozitivně zhodnotila mm, nový investiční plán, který v podstatě spadá do stejné oblasti jako tři, ty tři finanční investice. To znamená, tady v tuto chvíli hovoříme o investice se zárukou, o investicích se zárukou a myslím si, myslím si, že to, co se tady navrhuje, je velmi rozumné. Nicméně mé otázky 40% vlastně na tu záruku. U UFC to máme 50%, takže já se ptám, z čeho jste vycházeli ve chvíli, kdy jste to stanovali, stanovovali na těch 40%, co se týče eh, klimatických změn. Takže tady hovoříme 30 jako ten současný plán a potom další procenta ve chvíli, kdy hovoříme o tom oknu toho udržitelného rozvoje to znamená, vy říkáte 50% klimatické změny a těch dalších 50%, eh, kam to povede nebo jakým způsobem budete spravovat toto okno, to znamená 50% víme a 50% nevíme. Adicionalita, eh, na to se už ptal pan eh, Fernandes, ale já jsem to chtěla ještě jednou vyzdvihnout, protože ta definice je daleko obecnější než ta, se kterou pracujeme v rámci EFSI. A když už jsme v rámci ESMI, ESF, EFSI na to poukazovali, to znamená, že i UFC v podstatě eh, to způsobovalo problémy, tak, proč, tak se ptám, proč chceme dělat ty stejné chyby. Co se týče v podstatě té záruky a rozdělení té, té záruky, vy jste to rozdělili na různá okna, eh, ke kterým vlastně jste přiřadili různé procentuální podíly, z čeho jste vycházeli. A ještě poslední otázka, která se týká toho hubu. To znamená, eh, ten takzvaný advisory hub má v podstatě podstatě identifikovat ty projekty. To znamená, že to má být něco, co bude proaktivní. To znamená, že v rámci současného EFSI ten, eh, to poradenství nebo ta vlastní eh, proaktivní identifikace trošičku pokulhává. Děkuji a teď dáme slovo panu kolegovi Karasovi. Pane vicepředsedo, samozřejmě v rámci dvou minut toho řeknete velmi málo ale vy jste hovořil o té nové konstrukci. Vy jste hovořil o nové konstrukci, která bude političtější. U FC1 a 2 jsme se snažili v podstatě omezit ten politický vliv a teď hovoříte o posílení politického vlivu. To znamená, že teď chceme více politického vlivu, ale mně ještě není úplně jasné, ve chvíli kdy hovoříme o Invest EU, tak se vlastně FC 3.0 má rozpustit to, co bylo předtím, ale víme, že komise samozřejmě není žádnou bankou. A teďka, na co se ptám? Chtěli jsme samozřejmě eh, tady také nějaký nástroj, který v podstatě tady zajistí opravdu ty nejlepší podmínky. A teď se ptám, ve chvíli, kdy tedy to budeme chtít provádět, tak jakým způsobem tedy ta adicionalita a záruka půjde ruku v ruce a jak eh, se to vlastně odrazí nebo zdali se nějakým způsobem změní velikost eh, projektu. Dostaneme se opravdu do té ligy šampionů nebo ne? A dále, co se týče té zprávy, Invest e u hovoří o centrální vedoucí struktuře, hovoří o poradním výboru a hovoří také o investičním výboru. A teď já se ptám, jak tato struktura se bude odrážet vlastně eh, na tom eh, principu hospodářského zaměřování. To znamená, jakým způsobem vy budete chtít vlastně tu hospodárnost eh, ověřovat u těch jednotlivých eh, projektů, i když komise samozřejmě není žádnou bankou. A co se týče privátního soukromého kapitol, kapitálu, jakým způsobem tedy budete chtít mobilizovat ty investice ze soukromého sektoru? Pane místopředsedo. Thank you very much. Uh, first on 40%. Takže 40%, tak eh, to je trošičku více, než jsme měli u EFSI. Protože my se tady více soustředíme na politiky, na politiky, které vykazují, vykazují trošičku větší riziko, například sociální investice, kde v podstatě ta návratnost není možná tak bezpečná. Takže my vycházíme jak si z toho, řekněme, nejlepšího předpokladu, protože nám šlo v podstatě využívat ty současné peníze zodpovědným způsobem. Takže to je ta logika té věci. E, vypadá to, že tady nemám jaksi čas na to, abych tady uváděl úplně všechny, všechna čísla, všechny číselné údaje. Takže proč proč 50% infrastruktury do klimatu? protože samozřejmě jde o další udržitelné investice. Nejenom ty investice, které se zaměřují na snižování emisí CO2, protože eh, chci říci, že například, já nevím, investice, které se týkají vody, tak ty samozřejmě nepřímo přispívají ke snižování CO2, takže Eh, právě proto eh, to není možná úplně takhle přímo propojené, eh, nebo různé další druhy infrastruktury pro dopravu, které vlastně nejsou úplně tak jasně propojené s těmi cíly z oblasti snižování emisí CO2. A proč jsme tedy se rozhodli ty peníze alokovat tak, jak jsme se rozhodli? To znamená, 5 miliard, eh, potom eh, eh, sociální podniky a další. Ono to všechno vychází z historických údajů, to znamená, my jsme se vždycky vypočítali, kolik jsme tady využili, kolik bylo alokováno do jednotlivých oblastí a nám šlo v podstatě o to, jakým způsobem propojit ty existující uh, Eh, nástroje, ale například eh, sociální schopnosti a kapacity. Tady jsme se rozhodli například zavést zdvojnásobení té částky. Dále, co se týče politického vlivu v souvislosti s tím, co říkal pan Karasa, O nám nejde o to, navýšit politický vliv při výběru projektu. Naopak chceme se tady rozhodovat co nejvíce nezávisle pokyny v souvislosti s tím, jakým způsobem budou alekovány tedy ty peníze, no tak to bude vycházet z jednotlivých politik. U EFSI jsme například zmínili spoustu oblastí, i když je pravda, že EFSI se tak neřídilo politikami, spíš se řídilo kvalit, kvantitativními ukazateli. To znamená, že to není to, na čem jsme se domluvili s parlamentem ze začátku. Rozhodli jsme se. Rozhodli jsme se a dohodli jsme se přeci, že je důležité, aby při výběru těch projektů nehrála roli politika, aby tady ten politický vliv byl co nejmenší a na tom si musíme trvat i nadále. Takže FC 3.0 Samozřejmě, že se tady ta orientace trošičku mění, ale co se týče technické infrastruktury, tak ta musí zůstávat eh, stejnou. Co se týče našeho vztahu s EIB, ano, ten vztah je dobrý, i když je pravda, že EIB se v podstatě s námi neschodne nebo nezdílí úplně všechny dimenze Invest EU. Někteří nebo některým se nelíbí, že už eh, ztrácí monopolní pozici. A říkám to, protože už jste to slyšeli a ještě o tom uslyšíte. Ale já jsem vlastně předtím už vysvětloval, že chceme zajistit to, aby opravdu ta současná politika pokrývala opravdu všechny, všechny projekty, velké, malé i ty nejmenší. To znamená, že víme, že někdy ty regionální banky pro rozvoj a, a, a reformy v podstatě mohou být opravdu daleko aktivnější a agilnější. Také ještě pár věcí týkající se zprávy, ale samozřejmě, že o tom hovoříme velmi otevřeně. Myslím si, že to je v pořádku a bude to dobré pro všechny. Samozřejmě, že komise není bankou a nebude bankou. To znamená, že všechny implementační partneři, včetně EIB e a EBRD, tak ti samozřejmě budou všichni jednat v souladu. To znamená, že komise jenom musí zkontrolovat, že ty projekty jsou tedy v souladu s našimi politickými cíly a že jsou to projekty, které jsou zcela legitimní. To znamená, že to je to, k čemu dochází už i dnes. Co se týče těch poradenských služeb a proaktivního přístupu, tak musíme udělat všechno pro to, aby naši implementační partneři opravdu jednali proaktivním způsobem. A to je ten důvod, proč tak vyzdvihujeme, vyzdvihujeme proaktivní přístup. Nevšiml jsem si, že by se někdo hlásil za EKR tak dobrá, přineseme se, přejdeme k Alde. Takže pan Papadimulis, prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane Katajnene. Vy jste hodně hovořil o těch pozitivních aspektech hodnocení a s ohledem na EFSI jste také hovořil o té zkušenosti, ze které vlastně vychází ta myšlenka Invest EU, ale rád bych viděl také něco o těch negativních aspektech, protože já si pamatuju, že se vlastně financovaly, eh, financovala stavba dávnic, aniž by tedy existovalo zcela jasné odůvodnění. A teď eh, na poctu pana Van Nistelrooye, který je nizozemcem, tak e, tady jde o to, abychom tady nezřizovali další nástroj, který bude financovat stavbu dálnic e, v Holandsku. Říkám to, protože je třeba také zohledňovat ty negativní aspekty a e, ty by taky měly být součástí tedy té naší zkušenosti. To znamená, je třeba opravdu identifikovat právě ty, ta místa, kde je nejvyšší nezaměstnanost, nejvyšší chudoba, kde prostě ty peníze jsou nejpotřebnější. A teď mám tady konkrétní otázky. V první řadě, nikde tady nevidím odkaz na sociální ukazatele v rámci tedy těch kritérií, na základě níž má být tedy přijímáno to rozhodnutí. Například, co se týče uh, Eh, zaměstnanosti mladých nebo začlenění žen do pracovního života. Zajímají vás také sociální ukazatele a za druhé. Řada podniků, eh, které jsou obvinovány nebo jsou kontrolovány, tak některé z těchto Eh, podniků čelí obvinění z daňových úniků a z daňových podvodů. A ptám se, zdali tyto podniky, které jsou obviněny, zdali tyto podniky v podstatě budou vyloučeny z těch eh, možných projektů, které by mohl invest, eh, podporovat Invest EU. Děkuji Markovali. Děkuji. Děkuji. Já vám děkuji za vaší prezentaci. Nicméně, je pravda, že v minulosti jsme měli určité problémy a mnohé zkušenosti také s nástrojem EFSI, protože víme, že tyto nástroje mohou být nedostatečné v souvislosti tedy s těmi velkými požadavky jednotlivých členských států. Ale dobře, pokud je to tedy nástroj, který chceme v rámci toho přísného rámce používat, tak ano, tak samozřejmě může to být nástroj, který může opravdu pomoci. A jsme rádi, že tady jsme vlastně přišli od FC 1.0 k FC 2.0 a k dalšímu FC, které by mělo také více zohledňovat sociální ukazatele. My si myslíme, že se to ubírá tím správným eh, směrem. Ale těchto 6,5 miliardy euro hypotetických tedy by měly mít opravdový dopad, protože tady hovoříme o časovém období sedmi let pro 27 států, takže vlastně jsou to, jsou to vlastně peníze, které jsou poměrně omezené. Či hovoříme o sedmi letech a 27 členských státech. Nicméně, co se týče těch záruk, tak tady je třeba samozřejmě zohledňovat národní strukturální fondy, tím cílem vlastně vytvořit tady nějakou, nějaký vyšší, nějakým způsobem kvalifikační výběr, nebo já nevím, jestli k tomu můžete něco ještě říct, můžete to nějakým způsobem upřesnit, protože my bychom to rádi podpořili. Děkuji. Takže teď přecházíme ještě přímo ke, ke I takže pan Sarvamal, prosím. Thank you, chair. Děkuji, pane přes... A pardon, nejdříve odpověď. Of, of answers from Mr. Katainen, then the catch the eye. Sorry. Takže nejdříve pan Katainen. Děkuji vám. Tak eh, nejdříve k těm drahým dálnicím. Já nevím, jestli byly skutečně drahé, ale každopádně komise navrhla velmi přísná pravidla k využívání peněz FC2 eh, pro výstavbu dálnic. Čili to, nás, to nám zase nedávalo nějaký smysl. Nicméně eh, náš návrh jako takový neprošel, eh, poněvadž zasáhli do toho spolulegislativci. Nicméně eh, už, už to vlastně ne, nebude mít jak si to funkci financovat dálnice. Potenciální negativní vlivy No, eh, jedním z takových těch potenciálních rizik vyplývajících z analýz eh, riziko adicionality eh, spočívá v tom, že vytlačíme soukromé investory. To bychom nechtěli dělat, nevytlačovat je z trhu. Protože nemá smysl používat veřejné peníze tam, eh, kde to zvládá soukromý sektor. Ale je to pro nás eh, neustálá výzva. Eh, asi se to neděje moc, ale stává se to. Firmy, které měly určité problémy s justicí, tak ty jsou teď na černé listině. Eh, ta část, která se týká členských zemí v tom fondu Invest EU, to je novinka. Znamená to, že členské země mohou dobrovolně eh, přidělit až 5 kohezních fondů do jednotlivých oken. Třeba některá země eh, by chtěla investovat té sociální investice do, eh, řekněme, eh, vzdělání, eh, do rozvíjení konkrétních schopností, takže to mohou udělat. To znamená, a pokud ty peníze by nebyly využity během těch sedmi let, tak se vrátí zpátky členské země. Má to spoustu výhod. To, že EU má rating AAA, tak to znamená, že ten pákový efekt je daleko větší než v případě jednotlivých členských zemí. De facto eh, může to působit jako katalyzátor soukromých investic, takže my doufáme, že spolulegislativci tento návrh eh, pochopí a podpoří, protože to by skutečně mohlo v mnohých českých zemích fungovat velmi dobře. Sociální dopady, tak eh, to bylo eh, implicitně řečeno eh, v té otázce udržitelné infrastruktury, tak to je, myslím, jasné u tohoto okna. Děkuji. A nyní pan místo předseda má. Tak především já chci poděkovat komisi a panu eh, místo předsedovi Katajnenové, eh, že tady skutečně tvrdě pracují a pokouší se eh, posílit něco, co už tady vlastně máme. A mm, vlastně my jsme se ve trialogu tím zabývali trošku víc do hloubky a musím říct, že je to skutečně eh, velmi kvalitní dokument. Eh, měl bych několik kritických připomínek, které by to mohly ještě zlepšit. Za prvé, obavy z hlediska horizontu, a sice, že ty prostředky eh, se mohou odčerpat zejména ze základního výzkumu. Čili jak tyto obavy, jak jim chcete čelit. A dále, jak řekl pan Karas, tomu se připojuje, eh, že tedy i když to bude političtější nyní než EFSI, nemělo by to být na úkor ekonomicky života schopných projektů. Eh, pan kolega Fernandez. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Velmi, velmi rychle. Já si myslím, že FC1 stejně jako FC2 v podstatě začaly v rámci této legislatury z toho důvodu, že potřebovali nějakým způsobem eh, zakrýt tu investiční díru. Hovoříme tady o anticyklickém nástroji, který s veřejnou podporou můžou nějak, může tedy nějakým způsobem navýšit pobídky Vypadá to tak, že nástroje se v podstatě snaží najít odůvodnění pro vlastní existenci. A já se ptám, zdali v tom vašem návrhu ještě zůstává něco z té anticykličnosti. To znamená, že ano, vy jste hovořil o tom anticyklickém nástroji, ale pokud by Evropská unie potřebovala více peněz na financování eh, své infrastruktury a jiných eh, oblastí, tak se ptám, nebylo by lepší, kdybychom přispěli v podstatě do evropského rozpočtu více penězmi? Ve chvíli, kdy potřebuji nějaký anticyklický nástroj, tak já vlastně já nevím, až do té doby, než budeme mít to budoucí nařízení, tak já si myslím, že my bychom v podstatě neměli přijít o ty kapacity, které jsme díky tomu nástroji měli. To znamená, že tady je třeba opravdu se podívat na ty jednotlivé eh, projekty. Je třeba se podívat na ten takzvaný investiční gap, investment gap. Děkuji, pan Van Roy. Děkuji vám za tuto příležitost. Já eh, jsem ve výboru REGI a samozřejmě tam budeme vypracovávat stanovisko. Eh, já bych tomu chtěl říct eh, jednu věc. Tento týden budeme schvalovat balíček Omnibus. A tam se také hovoří o instrumentech jako FC nebo EU. E a tam bude řečeno, že ty prostředky, které spadají do eh, té obálky členské země, by neměly jít nad to, co je na evropské úrovni, eh, eh, jako je Invest EU. Tady se říká, peníze se poskytnou na evropskou úroveň a když se nevyužijí, tak se vrací tak eh, my třeba v eh, Nizozemí máme fond, který se nazývá Invest NL. A otázka je, proč eh, prohánět ty peníze přes evropskou úroveň, když je můžete využívat rovně, rovnou. Takže proč? Já vím, že to je 5%, ale je to otázka spíše technická, čili jestli to je nebo není Eh, nutné, to my rozhodneme v tom obecném nařízení. Děkuji, pan Katajnen. Tak především k tomu horizontu. Eh, děkuji, pane Saramo, že jste to zmínil. Já mám určité pochyby, eh, nebo respektive jsou tady pochyby, jestli náhodou komise neodebírá peníze z horizontu. Já říkám, že ne. Protože my, když hovoříme o e, výzkumu, vývoje, inovacích, tak my máme tedy stávající e, finanční názor Horizon 2020, tam to spadá pod Invest EU a prostředky e, jsou určené pro výzkum a vývoj. A tím, že je spojíme, můžeme výrazně zvýšit objem financování inovací. Tyto peníze se netýkají i základního eh, rozpočtu, základního výzkumu. Základní výzkum se financuje přes granty. Prostě nemůžete si brát půjčky na platy. Fin eh, Equity and Grant Facilities, to eh, vlastně všechno financuje jiný typ inovačních fondů, celkově je to vlastně tak, že ten princip zůstává, jenom těch peněz bude víc. Prostě umožní nám to financovat více inovačních a e, s výzkumem související projektů. A posílí to také inovace nebo možnosti financování inovací na úrovni malých a středních podniků. Eh, ještě jednou bych chtěl zopakovat, že do, eh, do toho, <clears throat> jak se eh, nebo jak se mají vybírat projekty, do toho tedy politicky zasovat nebudeme, určitě nechceme nějak narušovat to, co v rámci FC funguje dobře. Dále FC a jeho anticyklická povaha. Bude to stejné u Invest EU? Ano i ne. Ne v tom smyslu, že pokud budete chtít eh, provést cosi eh, anticyklického, eh, tak to znamená, že je třeba eh, mm, investice utlumit. Eh, toto je nebo můžete mít eh, potřebu investovat do sociální infrastruktury nebo do vednosti. No, takže eh, Invest EU není pouze eh, anticyklický nástroj, ale spíše politický nástroj. Já si myslím, že to není problém, poněvadž ta adicionalita pořád hraje důležitou roli. My nechceme vytlačit soukromé investory. A to de facto přispívá k tomu, nebo podporuje to, přistupuje k tomu, co dělají členské země. A to tím se de facto může navýšit ten evropský Eh, rozpočet v eh, kohesních fondech. Ale to Invest EU, tady jde zejména o to, že ty kohezní eh, peníze, to jsou prostě peníze, které mají svoji hodnotu. Jestliže investujete jeden milion, tak máte jeden milion. Ale jestliže investujete 1 milion jako kapitál anebo jako garanci, no tak tady máte ten pákový efekt. A my prostě potřebujeme tyto finanční nástroje, abychom naopak přitáhli další peníze Pokud se týče kapitalizace EIB, tak samozřejmě je na eh, jejich vlastnících, eh, aby se rozhodli, jestli chtějí navýšit kapitál. Ale Invest EU přidává do toho to, že eh, Eh, nabízí tedy nejenom eh, nějaké peníze EIB, ale také dalším, třeba těm národním promočním bankám. Eh, národní obálka je tady dobrovolná záležitost. To znamená, že ty národní promoční banky mohou financovat kolik chtějí a kolik vlastně její země si přejí. Toto je obce. Toto je dobrovolné. A je třeba říci, že mnohdy eh, to AAA, eh, ten AAA rating Evropské unie eh, velice usnadňuje věci. A my samozřejmě chceme také povzbuzovat členské země k tomu, aby se zabývaly možnostmi, které tyto finanční instrumenty jsou schopny vytvořit. Děkuji vám. To bylo velmi užitečné. Eh, zajímavá výměna názoru to byla. Máme tedy vlastně více vstupů do naší eh, nadcházející legislativní práce kterou chceme provést tak eh, rychle a tak efektivně, jak je jenom možné. Já bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi Katajnenovi a kolegům za jejich eh, příspěvky a těšíme se na plodnou spolupráci na tomto tématu. Eh, Jean? Já vám chci především popřát hezký večer. A poděkuji vám, pane místo předsedo, za informace o tomto no, novém investičním nástroji pro Evropskou unii.